A dostáváme se k vysvětlení hlasování. A jako obvykle prosím kolegy a kolegyně, aby ti, kteří nechtějí sledovat vysvětlování hlasování, prosím je, aby opustili sál. A těm, kteří stojí v sále a baví se, povídají se, tak eh, za dvě minuty si dovolím veřejně zde jmenovat jejich jména a adresně je poprosím, aby opustili sál. Nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování. Musím vám oznámit, že jsme dostali mnoho žádostí o ústní vysvětlení hlasování, ale na řadu se nedostavou všichni, to vám takto musím říct. Na, musíme e, nejpozději skončit ve 14.30, aby naše služby mohly potom připravit zahájení našeho zasedání v 15 hodin. Tedy ti, kteří se nedostanou ke slovu, mohou předložit své hlasování v písemné podobě. Nyní se dostáváme k vysvětlení. Ne, dostáváme se k poznámce, která se týká jednacího řádu. Prosím. Děkuji, pan Arnold. Pane předsedo, eh, je to, to snad, eh, je to parlament, anebo je to nějaký debatní kroužek? Hovořím o několika věcech. Dohodli jsme se s EPP a s ALDE, eh, Najednou se mění text zprávy na poslední chvíli. My ostatní vůbec netušíme, o čem to vlastně hlasujeme, ale co je vážnější. Co se týká humanitární situace v Jemenu, Tady se najednou eh, politické frakce dvě rozhodnou, EPP a SAD, že najednou se něco o několik týdnů odloží a vůbec nic nám nevysvětlují. A protlačí to jenom tím, že mají víc hlasů. Přímě řečeno, to není demokracie, pane předsedo. Je na čase, abychom si ujasnili, co tady toto místo vlastně má být zač. Milí kolego, nejsme tady studentský klub Máme demokracii a proto jsme odhlasovali a většina tohoto parlamentu se vyslovila, protože se ta zpráva odloží. To byl ten jeden případ, o kterém jste hovořil. A ten druhý případ, v, v té, tehdy měla vaše frakce možnost se pozvednout, povstat. Já jsem se ptal, jestli někdo má něco proti ústnímu návrhu paní Luňáček. A nikdo nevstal. Ptal jsem se, zda má někdo námitku. Nikdo nevstal, ani vy ne. A mohl jste stát. A proto tedy jsme o tomto ústním návodu hlasovali, což je naprosto v souladu s jednacím řádem tohoto parlamentu. Prosím, kolego Arnoci. Děkuji, pane předsedo. Problém byl, že nebylo jasné, o čem, že to vlastně hlasujeme nebo nehlasujeme. Já jsem nevěděl, zda mám protestovat, nebo jsme nevěděli, co to je. Já, herr Pane kolego Arnold, normálně postupujeme tak, že pro veškeré témata v tomto parlamentu máme k osobu kompetentní na za to téma. Kdybych já byl ta kompetentní osoba a nevěděl jsem, co se děje, tak bych dal prostě pro jistotu znamení své frakce, aby vstali. Ovšem k tomu nedošlo a proto tedy jsme postupovali tak, jak jsme postupovali a bylo to naprosto v pořádku. Nyní zahajíme vysvětlování hlasování, které se týká zprávy o pokroku za dva, rok 2015 o Srbsku a jako první má slovo kolega Selimovič. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Doufáme, že eh, vyjednávání budou pokračovat i dále a že Srbsko se bude moci brzy stát členem Unie. Ale eh, bohužel přetrvávají i jisté nejistoty. Otázka je, jak například bude vypadat zahraniční politika Evropské unie vůči Rusku. Tady by mohlo dojít k jistému tlaku ze strany Ruska, například na Srbsko. Srbsko má například společné vojenská cvičení s Ruskem a i další spolupráci, protože je důležité apelovat na to, aby Srbsko i nadále šlo cestou přiblížení k Evropské unii, že to je budoucnost Srbska. A Evropská komise by se měla více snažit o to pomáhat Srbsku eh, se oddálit od Ruska. Srbsko se musí samozřejmě nejdříve stát součástí EU, aby mohlo být plně sebevědomé. Myslím si, že je to velice důležité jak v zájmu Srbska, tak v zájmu Unie. Děkuji kolego Miselimovičovi a nyní má slovo kolega Henen. Děkuji vám mnohokrát, pane místo předsedo. Ukrajina zažila víc než svůj díl lidského utrpení. V moderních dějinách této země Sergej Prochy argumentuje, že mezi lety 1932, kdy eh, Stalin zahájil hladomor, a mezi lety 1944, kde skončila, skončil nacismus, to bylo to nejnebezpečnější místo, kde jste mohli žít na světě. A to i podle eh, měřítek eh, této země, Zejména trpí krymští Tataři. Já jsem uspořádal celou řadu schůzek s jejich vůdci, když jsem byl naposledy na Ukrajině a říkali mi to samé, co se říká v této zprávě. To znamená lidská práva, svoboda projevu, náboženství, vyznání a tak dále. To všechno je omezováno. Jak moc může tento parlament intervenovat této daleké zemi je samozřejmě separátní otázka, ale musíme mít jasno alespoň v tom, na čí straně jsme, s kým sympatizujeme. Doufám, že někteří kolegové zde v parlamentu, kteří omlouvají Putina, si uvědomí, s kým se to vlastně spřahají. Kolego Helene, já jsem si nebyl zcela jist, zda jste hovořil o zprávě o pokroku Srbska Eh, vy jste se přihlásil o slovo i u dalších témat, takže já vám to v budoucnu zakážu. Nyní tedy kolega pospíšil zprávu která se týká srbska je v zájmu evropské unie je v zájmu české republiky kterou zde zastupuji aby se srbsko stalo členem evropské unie. na druhou stranu musí splňovat jasné podmínky ekonomické politické justiční a tak dále. ta zpráva popisuje nejen pokroky srbska ale také nedostatky a to si myslím že je důležité. na ty nedostatky je třeba zvláště upozorňovat a říkat srbsku co tedy musí zlepšit. mně osobně jako člověku který se zabýval justiční reformou v české republice republice zvláště zajímají ty pasáže které popisují že srbsko má stále ještě daleko k právnímu státu že je třeba posílit nezávislost justice v srbsku je třeba docílit toho aby byly garantovány institucionální prvky nezávislosti justice a státního zastupitelství. a dalším problémem potom je politická orientace na rusko. není možné chtít být členem evropské unie a mít tak těsné vojenské a jiné vazby na rusko. to je třeba také srbsku říkat děkuji. Děkuji kolegovi Pospíšilovi a nyní má slovo kolega Mamikins. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Posledních několik let nebylo vůbec snadných ve vztazích EU-Srbsko. Vyvažování budoucích eh, voleb s eh, dědictvím, občanskou válkou, bombardováním. No, relativní normalizace se sousedy je také důležitá otázka a velice důležitá otázka je potřeba vybrat si mezi EU a Ruskem. To tak sice vůbec nemělo být, ale je to tak. Ale to vše ukazuje, jak zásadní je mm, dnešní role Srbska, jaká bude do budoucna. Srbsko přesto zahájilo a aktivně implementuje celou řadu reform, chce se přiblížit EU, hospodářsky, politicky, sociálně, ale i v oblasti legislativy. Aktuálně Srbsko hraje velice důležitou roli v kontextu migrační krize. Je potřeba zohledňovat i dostupné prostředky a existující výzvy. Než se Srbsko připojí k EU, bude potřeba ještě celou řadu problémů vyřešit, ale eh, dovedu si představit, že Srbsko bude předznamenatelem členství celého západního Balkánu. Děkuji kolegovi a nyní kolega já. Děkuji, pane předsedo, i já jsem hlasovala pro zprávu po kroku Srbska, protože si myslím, že je vyvážená. Je dobré, že vůbec spolu hovoříme, že jsme dosáhli pokroku v zájmu lidí. Tato zpráva eh, má v sobě také mnoho světla, bychom neměli popírat. Máme lepší spolupráci, hovoříme o demokratických základních hodnotách, eh, pak tady máme hospodářskou perspektivu, chceme tedy zlepšit eh, životní standard Srbů, ale máme tam také stíny, ale mohli bychom to také formulovat takto. I deficity mohou pozbudit nás, pozbudit, abychom i nadále spolu vyjednávali, vedli dialog a já znovu opakuji, není třeba abychom i hned začínali přístupovou perspektivou. Stačí začít tím, že budeme vyjednávat, že budeme eh, zdůrazňovat společné hodnoty a tím, že budeme také zdůrazňovat společnou odpovědnost za tuto naši Evropu. Takže já si myslím, že to ještě není poslední zpráva o pokroku, ale těším se na další spolupráci se Srbskem a děkuji panu zpravodaji za dobrou práci. Děkuji kolegovi Járovi. A nyní kolegyně Jaslověcká. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Samozřejmě rok 2015 byl přelomovým rokem, pokud jde o naše vztahy se Srbskem, protože po třech letech jsme opětovně začali jednání s touto zemi. Pozitivní rozhodnutí o zahájení těchto jednání mm, vyplývá nejenom z toho, že postoupili v rámci reform, ale zároveň i díky konstruktivní politice mm, vůči Kosovu a ostatním zemím samozřejmě i pokud jde o reakci na migrační krizi. Nesmíme, ale samozřejmě eh, musíme si uvědomit, že vlastně rozhodnutí Bělehradu nám pomohly eh, eh, zachránit se před ještě větší humanitární katastrofou v tomto ohledu. Ovšem samozřejmě, že tato země musí ještě pokročit v oblasti spravedlnosti, vnitřních záležitostí, zahraničních záležitostí, jednání budou zahájena i v tomto ohledu. Nebudou to jednoduchá jednání. Dobře, ano, děkuji, pane předsedo. Dalším problémem je, je obtížná ekonomická situace v této zemi, je zde mnoho migrantů, eh, srbských občanů, kteří mm, dorazili do Norska, Německa a tak dále. Samozřejmě, že důležité je v tomto ohledu zaměřit se především na zlepšení ekonomické situace v této zemi. V tom. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Jaslověcké. Tímto jsme ukončili vysvětlování hlasování o Srbsku a nyní přecházíme k evropskému integračnímu procesu Kosova a začne kolega Henen. Thank you. Děkuji vám, pane eh, předsedající. Eh, už teď to, už to bude k tématu. Eh, byla zde jedna věc, která mne zaujala jako velice i podle mého očekávání vůči EU e, velice zajímavá. E, to je ten masivní korupční skandál, který zahrnuje i antikorupční odbor EU. Proč je tomto regionu eh, tak rozšířená korupce? Já bych řekl, že ze stejného důvodu, proč je tak rozšířená v EU, nejenom proto, že přitahuje špatné lidi, dokonce ani pan Brok není špatný eh, člověk, je to hrubec, hlasitý hrubec, dobře, o tom můžeme pochybovat, ale není to tím, že to přitahuje špatné lidi, je to tím, že nemáme žádné řádné mechanismy, jak přivést lidi k odpovědnosti. Pokud lidé na rozhodovacích pozicích nemusí nic vysvětlovat hlasujícím, voličům, samozřejmě zajistí hlavně sebe. Kosovo nechce být demokracie, lidé se bojí rozštěpování, nechtějí se uznávat národní principy, no tak se vytvoří nedemokratická vláda, která nutně je samoučelná, slouží jedině sama sobě. To se děje všude a stejné principy vidíme povznesené i na Evropskou unii. Umožňuje to i takovým osobám jako Elmar Brok nechat se zvolit. Děkuji. Děkuji, pane Henene. Teď má slovo pan Pospíšil. Děkuji pěkně, pane předsedo eh, já patřím k těm politikům kteří se domnívají že je třeba s kosovem jednat a nabídnout mu v dlouhém horizontu perspektivu možného členství v evropské unii i když kosovo stále ještě nebylo uznáno pěti zeměmi evropské unie jsem přesvědčen že tato perspektiva je nutná pokud vůbec chceme aby v této zemi do budoucna začala posilovat demokracie vznikal právní stát a ta země začala ekonomicky vzmáhat. ale také zde říkám že ta cesta je ještě velmi daleká a opravdu v horizontu následujících několika možná pětiletí eh, kosovo asi nebude členem evropské unie ta zpráva kritizuje některé věci které já považuji za důležité jako je právě přebujelá korupce a malý eh, boj proti organizovanému zločinu. to považuji za mimořádně důležité. budování právního státu je podle mého názoru ještě důležitější než samotné ekonomické reformy. takže to já jsem rád že v té zprávě je obsaženo a proto jsem zprávu podpořil. děkuji. Děkuji kolegovi Pospíšilovi a nyní má slovo pan kolega Mamikins. Děkuji za slovo, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Víme, že Kosovo eh, prohlásilo eh, svou nezávislost. Unilaterálně je zde pět zemí Evropské unie, které zatím neuznalo tuto zemi Takže je jasné, že nemohou plně implementovat v tomto důsledku veškeré dokumenty a právní akty. Kosovo potřebuje dobré vztahy se svými sousedy, například se Srbskem. Toto je jeden z problémů, o kterém bychom měli hovořit. Dále je zde vysoká úroveň nezaměstnanosti, dále tato země slouží pro různé pašeránské cesty směrem do Evropy, No, v tomto období samozřejmě vidíme i jejich snahu dostat se nebo přiblížit se EU. Já jsem proto podpořil toto usnesení, ale čeká ještě hrozně dlouhá cesta, aby to skutečně byla nezávislá země. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Mamikincovi a má, slovo má kolega Já. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je velice dobré z hlediska jedn, pořadu jednání, že jsme nejdřív hovořili o Sipsku a pak tedy budeme, hovoříme o integračnímu procesu Kosova. To pro mě jasně ukazuje, jakou zprostředkovatelskou úlohu má Evropská unie v této části Evropy a jasně to říká, jak důležité jsou pro nás oba dva státy, respektive regiony. Myslím si, že je třeba eh, se jaksi skutečně tady na sebe brát tu úlohu z prostředníka, z prostředkovatele ale já si myslím, že pokrok v Kosově musí být ruku v ruce s vyřešením jeho vztahu k Srbsku. Z tohoto pohledu je velice důležité jednat s oběma státy, kolegové to již řekli. Velké obavy mám z, obava, z Kosova, protože pro mne to skutečně není stát, kde by existovala skutečná státní zpráva a musíme velmi bojovat proti korupci v Kosovu, ale navzdory všemu musíme hovořit s oběma zeměmi a spolupracovat s nimi. Děkuji. Děkuji kolegovi Járovi a nyní kolegyně Jaslově. Děkuji za slovo, pane předsedo. Když se podíváme na Kosovo v loňském roce, vidíme, že je to situace nesmírně komplikovaná. Na jedné straně zde máme um, záležitost s, mm, s Bělehradem, pokud jde o spor na území. Dále je to záležitost ombudsmana, Eh, která byla samozřejmě zlepšená. Ovšem na druhé straně jsou zde určité patologické problémy, je tam problém s opozicí, nátlak na opozici, mise, která měla pomoci eh, místní administrativě, pokud jde o právní, o pomoc v oblasti právného státu, zdá se, že v podstatě byla zapojena do korupce. Je zde policie, mm, která je rovněž skor, často skorumpována, nefunguje hospodářství, Kosovo mm, často slouží především pro pašování narkotik, převaděctví a bohužel i pro různé skupiny, které přichází ze Syrie například. Právě proto se musíme věnovat této problematice. Evropská unie musí udělat vše proto, aby se to, tato země dostala z této strukturální krize, ze které se, ve které se nachází od samotného počátku fungování. Nesmíme dopustit, aby se zde objevil tento stát v našem po, vlastně poblíž EU, ve kterém je tolerována kriminalita v takovém rozsahu. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Jaslověcké. Prosím vás skutečně, abyste si nepsali na papír více, než to, co je možné říct během jedné minuty, protože tlumočníci to prostě nemohou potom přetlumočit a jistě není ve vašem zájmu, aby vám rozuměli pouze vaši polští kolegové. Nyní pan kolega Seremovič. Děkuji, děkuji mnohokrát. Myslím si a doufám, že Srbskova a další balkánské státy se budou moci stát členy Evropské unie. Dialog a normalizace vztahů mezi Kosovem a srbskou menšinou je proto ovšem zásadně třeba, aby Kosovo bylo uznáno a na druhou stranu je důležité, aby Kosovo zlepšilo své vztahy se Srbskem, což platí pro obě strany, tedy i pro Srbsko. Legitimní vláda Kosova učinila veškeré pokusy pro to, aby, se, e, aby dosáhla dohodu. Já bych rád vyzval opozici, aby nepodkopávala takováto vyjednávání. Otázka vstupu do Evropské unie nesmí být zneužívána pro vnitropolitické boje. Veškeré strany musí dostat své odpovědnosti v této věci. Já chci podpořit tuto zprávu, protože si myslím, že jasně vě, ukazuje vůli Kosova a Unie problémy vyřešit. Děkuji kolegovi Selimovičovi a nyní kolega Polčák. Já jsem, jsem přesvědčen, že Kosovo potřebuje budoucnost. I z tohoto důvodu jsem podpořil navržené usnesení a výslovně chci rovněž i ocenit že eh, kosovo učinilo nepochybně řadu pokroků eh, v otázkách jak fungování státu zlepšení veřejných služeb. nepochybně se ovšem také potýká s celou řadou problémů ať je to vysoká nezaměstnanost korupce eh, organizovaný zločin který do jisté míry ovládá část území. Eh, nicméně naší povinností je poskytnout opravdu kosovu budoucnost protože ono je to dnes jediná de facto uzamčená země jak se ostatně uvádí i v navrženém usnesení které jsme schválili. z tohoto důvodu si myslím že je třeba dát budoucnost kosovanům eh, není naším cílem aby tato země byla izolovaná a je dobré s ní spolupracovat i proto aby se podílela na řešení právě té migrační krize. to oceňuje ostatně i ta zpráva. děkuji. Děkuji kolegovi Polčákovi, tím jsme dokončili vysvětlování, které se týká integračního procesu Kosova a dostáváme se k vysvětlení hlasování, které se týkalo situace v Líbii. Kolega Henen již tu není, takže začíná kolega Pospíšil pane předsedo, já jsem včera při debatě o libyi hovořil pouze o jednom fenoménu problému v této zemi a to jsou únosy evropanů. bohužel takto byl unesen také eh, jeden čech který je více než rok a dva měsíce nezvěstný. Eh, nicméně jsem se nestihl vyjádřit a proto jsem se přihlásil o slovo dnes k samotnému textu usnesení které jsem podpořil protože se domnívám že je dobré ve chvíli kdy zde byla na konci minulého roku navržena politická dohoda pro všechny zdesvářené eh, strany v libyi a tato dohoda bohužel parlamentem v tobruku byla odmítnuta respektive byla odmítnuta vláda národní jednoty tak je dobré aby evropská unie na mezinárodním poli zvedla svůj hlas a jasně řekla že znepřátelené strany by měly tuto dohodu ctít a pokusit se vládu národní jednoty sestavit a pokusit se nějaký křehký mír vytvořit. bez toho se situace v libyi v žádném případě nemůže zlepšit. proto jsem usnesení podpořil a doufám že jej strany v libyi vyslyší. děkuji. a slovo má kolega Děkuji vám pane předsedo Toto je další rok, ve kterém pokračuje občanská válka v Libii. Násilí, tisíce lidí utíkají a není vůbec jasné, zda ta dohoda podepsaná 17. prosince s pomocí OSN přinese ten dlouho očekávaný mír. Nicméně je to bohužel jediný dokument, který můžeme vážně zvažovat. Libie je jedna z nejbohatších eh, zemí v Africe a v celém daném regionu. Samozřejmě nemůžeme zapomínat na problémy během Kadáfího režimu, ale i přesto byl eh, životní standard v této zemi na velmi vysoké úrovni. Samozřejmě byl odvislý od cen ropy, ale e, myslím si, že je nesporně možné dosáhnout takové životní úrovně ještě jedno. A proto je potřeba Libii pomáhat vrátit se do doby prosperity. Děkuji. Děkuji kolegovi Mamikincovi a na závěr tohoto vysvětlení hlasování má slovo kolega Jár. Děkuji, pane předsedo. Němcové mají takové přísloví, které říkají, že opak něčeho dobře udělaného je něco dobře myšlené když to někdo myslí dobře. Ano, jistě to bylo správné odstranit v Líbii diktaturu, to bylo to, tam ten záměr byl pozitivní, dobrý, mysleli to dobře. Byla tady snaha bojovat proti porušování místních práv, ale vývoj v Líbii nám zcela jasně ukazuje, jaké chyby se udělaly poté, co tedy byl zrušen diktátorský systém. Tam jsme udělali skutečně mnoho chyb. Tedy my sami musíme nás sebe vyzvat, že pokud eh, pomůžeme nějaké zemi odstranit diktátorský systém, tak i této zemi musíme intenzivně pomáhat při budování demokratického systému. A v Líbě si to je je strašná, není tam vůbec žádný fungující stát. A druhá věc, kolega to již řekl, životní standard eh, lidí se snížil, proto Libie není dobrým příkladem evropské zahraniční politiky a měli bychom z toho se skutečně poučit. Děkuji kolegovi Járovi, tímto jsme ukončili vysvětlování hlasování o Líbeji a nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování návrhu usnesení, které se týkají ostrovního charakteru. Kolega Henen tady není, takže kolega Mamikins. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Ve světě existuje celá řada ostrovů. Vulkanické, jiné, obydlené, neobydlené, malé, velké a zejména malé ostrovy v porovnání s kontinenty velice často mají omezené prostředky a dostávají se do obtíží pakliže chtějí formovat eh, svou infrastrukturu a propojovat se s ostatními regiony, zejména v rámci svého území. To se samozřejmě týká i Evropské unie. A proto potřebujeme jednoznačnost a jistotu. Potřebujeme jasnou ostrovní politiku co do financování, programu, klasifikace a tak dále a tak podobně. Jednoznačnost potřebujeme také v oblasti další rozvojové strategie. Já možná budu trošku přehánět, ale použil bych katastrofu na ostrově Nauro, kde potenciál eh, naší pomoci nebyl efektivně využit. Tento dokument jsem proto podpořil. Děkuji. Děkuji kolegovi Maminkinsovi a nyní kolegyně Stajlák ano, samozřejmě, že tyto komunity hrají zásadní roli v Evropské unii, proto je velice důležité, že to uznáme. Pokud jde o udržitelné zdroje, zde mají obrovský potenciál. Pokud chceme opravdu dosáhnout našich cílů, musíme pomoci ostrovům využívat tento potenciál. Skotské například ostrovní oblasti právě poskytují takové nejlepší eh, obnovitelné zdroje energie, pokud jde o vzdělávání, vyšší vzdělávání, přístup k vzdělávání je zásadní a my například máme takovou univerzitu ve Skotsku, je to jedna z opravdu z nejkvalitnějších univerzit, která je v takovém, na takovém vzdáleném území a opravdu má globál, těší se globálnímu zájmu. A tím se dostávám k digitálnímu přístupu, jak nesmírně důležité je o tom hovořit, ale zároveň pokud je o náš jednotný trh, musíme umožnit těmto ostrovním komunitám, aby měli možnost připojení k širokopásmovému propojení, tak aby se opravdu těšili z této revoluce, kterou máme k dispozici dispozici my všichni a proto jsem nesmírně potěšena tím, že já sama zde reprezentuji tyto naše skotské ostrovní oblasti. Děkuji paní Steiner a nyní má slovo kolegyně Harkin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nesmírně ráda, že jsem mohla podpořit právě toto volání po podpoře našich ostrovních území, především různých uspořádání, která se týkají boje proti depopu, de, um, odlivu obyvatel a ostatních oblastí, ostatních záležitostí. Dále pokud jde o tři ostrovy, Tenismo, Inishmal a Inishmalan, tyto naše tři ost, uh, eh, jirské ostrovy, tam bohužel není dostatečné propojení, pokud jde, je to letecké spojení, tyto obyvatelé obyvatelé na těchto ostrovech s tím nejsou úplně spokojení. Chceme mm, například to nahradit, no, mm, byl tam návrh nahradit to helikoptérami, toto je rovněž neuspokojivé, proto bych ráda řekla, že pokud jde o naše eh, nařízení ohledně povinností v oblasti veřejné dopravy, Hovoří se zde o leteckém přepravci, to znamená, že by tam měli být přepravci, kteří mají licence adekvátní, to znamená, že některá rozhodnutí bohužel ale zůstávají na národní úrovni a měli bychom eh, spíše věnovat pozornost eh, přáním eh, našich obyvatel na těchto třech ostrovech, kteří si zaslouží lepší služby, kvalitnější služby. Děkuji, tímto jsme ukončili vysvětlení hlasování k ostrovním regionům a nyní jsme u hlasování, které se týkalo úlohy místních a regionálních orgánů u evropských strukturálních a investičních fondů. Pan Henen zde není, takže opět začíná pan kolega Mamikins. Děkuji, pane předsedající. Rozpočet fondu ESIF na období 2014 až 2020 je 434 miliard euro. Pokrývá to zaměstnanost, vnitřní trh, energetiku a tak dále. Obvykle se také dbá venkovských oblastí, ale fakt je, že stále důležitější roli hrají na všech úrovních naší politiky města. A Stejnému nešvaru podléhá i ESIF. Vzhledem k imigračním problémům občanů Lotyšska do západní Evropy zde v skvělým způsobem podpořil urbání rozvoj u nás, zejména digitální organizace, ubytování, městské infrastruktury a je tak klíčovým faktorem pro další rozvoj. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, jsem přesvědčen, že Evropská komise by i nadále tuto klíčovou roli měla hrát. Děkuji, paní Styler má slovo jako další. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Místní regionální orgány hrají klíčovou roli ve veřejných službách napříč Evropou, mají nejblíže k místním komunitám a představují přidanou hodnotu, kterou je potřeba chránit. A mě dosti zklamalo, jak se zachází s místními úřady ve Skotsku. Pod na- nacionalistickou vládou se financování pro místní orgány dramaticky snižuje místní samozpráva momentálně čelí škrtu 500 milionů liber. Včera ve skotském parlamentu vyšlo najevo, že vláda nepodpořila libristické návrhy na kompenzování tohoto nedostatku, což bude znamenat, že politika skotské národní strany eh, zničí eh, místní infrastrukturu. Už to pomalu nastává. 600 tisíc dětí předčasně odchází ze škol ve Skotsku a nemají nárok na jiné vzdělání. Bohužel eh, Národní skotská strana nechává své občany na, holič, na, na holičkách. Eh, role místní samozpráv je potřeba podporovat. Děkuji paní Styler, pan Polčák. Děkuji pane předsedo za udělení slova. Já jako člen eh, hnutí, které je na národní úrovni velmi významně zakotveno právě v regionálních a samozprávných orgánech, tak samozřejmě tuto zprávu jsem plně podpořil chci vyzdvihnout roli eh, obcí a měst eh, ty skutečně plní nezastupitelnou roli právě roli subsidiárního eh, tvůrce a spolutvůrce i evropské politiky a nepochybně je důležité abychom propojovali právě ty politiky které umožňují územní rozvoj. zde bych zdůraznil metodu komunitně plánovaného rozvoje která je v evropě přijata funguje Eh, je to metoda která zapojuje podnikatele obce neziskové organizace právě do čerpání evropských prostředků. nicméně některé státy od této metody ustupují a já bych byl rád kdyby komise skutečně zpracovala analýzu jak tato metoda umožňuje regionům se rozvíjet je to pro nás velmi zásadní myslím si že i pro budoucnost evropy jako evropy regionů. děkuji. Děkuji kolegovi Polčákovi, tím jsme dokončili vysvětlení hlasování, které se týkalo úlohy místních a regionálních orgánů u evropských sektorálních investičních fondů a jsme u návrhu usnesení, které se týkaly systematické systematických masových vražd náboženským menším islámským státem, začíná kolega Škripěk. Děkuji za slovo. Jsem nesmírně rád, že Evropský parlament udělal tento nesmírně důležitý krok a že hovoří o těchto masových vraždách ISISu páchaných na křesťanech a jiných náboženských eh, menšinách, že jsme to nazvali genocidou. Je to skutečně důležité, je to naděje pro tyto lidi, pro, mm, kteří tam trpí. Uznali jsme, mm, hovoříme teda o těchto vraždách, hovoříme o tom, že to je genocida. Prokázali jsme, že vidíme, o co jde, vidíme, co se tam děje lži a vidíme, jaké jsou následky těchto činů. Rád bych obrátil pozornost na urgentní situaci v kantonu Regeva, kde potřebujeme humanitární pomoc. Mm, irácká, mm, turecká hranice v tomto ohledu musí být otevřena. Je tam asi, jsou tam asi 2 miliony lidí, kteří se dostávají pouze přes jeden přehraniční přechod. Toto je opravdu šílená situace. Nemáme samozřejmě možnost vyřešit celou tuto krizi, ale můžeme zachránit alespoň 2 miliony životů. Děkuji. Děkuji kolegovi Škripkovi a nyní má slovo kolega Helveni. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, mám už toho dost. Mám dost těch zpráv o islámském státu. Několikrát jsem navštívil tento region a co se týče toho, jak naléhavá je tam ta situace a co se týče pomalosti našich procesů, tak musím říci, že je to ostuda. Nyní jsme dostali šanci na to, jak konečně přejít od slov k činům a udělat něco učite, užitečného, o co vlastně jde. Evropa doposud pochybila, ne dostala své odpovědnosti vůči náboženským menšinám, zejména vůči křesťanům. Po mnohaletém váhání se konečně snažíme něco udělat. Náboženské menšiny hledí směrem k Evropě, nesmíme ponechat nevyslyšenou jejich prosbu o pomoc. Děkuji mnohokrát kolegovi Herbeniomi. Pan kolega Henen tady není, takže má slovo kolega Pospíšil pane předsedající já jsem podpořil toto usnesení z důvodů které zde již zmínili moji kolegové. i když tzv. islámský stát není státem je to teroristická skupina tak je dobře že jsme označili a jasně popsali že jednání této skupiny splňuje znaky těch nejzávažnějších zločinů které které lidstvo označilo po druhé světové válce a to je zločin genocidia válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. je to dobré pro tu fázi kdy bude islámský stát poražen a bude možné začít jeho představitele soudit před mezinárodním trestním tribunálem. to je ta jedna poloha. ta druhá věc kterou já vítám je zde celá řada konkrétních věcí které odsuzujeme ničení kulturního bohatství a dědictví a jasně říkáme že ti kteří s tím obchodují a pomáhají tak islámskému státu získávat nelegální peníze mají být potrestáni. to si myslím že je důležité pro jednotlivé členské země protože kdyby is neměl odbyt těchto věcí kulturního dědictví nemohl by s nimi obchodovat. děkuji. Děkuji kolegovi Pospíšilovi a na závěr má slovo kolega Mamikins. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Bez ohledu na to, zda je ISIS něco, co islámská pravidla, pravidla islámu nebo je zkresluje. Jedna věc je jasná, rozhodně to nejsou normální lidé. To, co dnes vidíme na Blízkém východě, nemá s lidskostí vůbec nic společného. Daesh utiskuje i muslimy, ale s jezídy, křesťany, šabaky a všemi ostatními menšinami dělají ještě daleko horší věci. Nutí je konvertovat k islámu nebo je prostě vraždí. Jsou to komunity, které existovaly v době, kdy islám vůbec ještě nebyl a teď jim hrozí vyhnutí, doslova vyhnutí, hrozí jim, že se stanou uprchlíky. V tomto ohledu bych rád poděkoval z celého srdce všem těm, kteří uspořádali eh, dopravu těch 149 Syřanů na Slovensko. Jsou to lidé, kteří jsou vlastně posledními z těch, kteří mluví Ježíšovou mateřštinou, tedy aramejštinou. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Mamikinsovi. Zdá se, že přihláška od slovo kolegyně Záborské nám nějak unikla, takže jí udělují slovo nyní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mezinárodní právo zná přesná kritéria, podle kterých se posuzuje genocida. Je to konání, jehož záměrem je zničení národně etnické, rasové a nebo náboženské skupiny. Zahrnuje v sobě úmyslné zabíjení jejich členů, působení vážné tělesné a duševní újmy se záměrem je fyzicky zlikvidovat uznání utrpení křesťanů a dalších menšin v Iráku a Sýrii za genocidu je prvním krokem směrem k přijetí rezoluce Rady bezpečnosti, která pověří Mezinárodní trestní soud prošetřením a stíháním zločinů v této oblasti jsou velmi závažné a proto je důležité, aby Evropská unie vytvořila speciální funkci, jejíž představitel bude chránit práva a životy křesťanů a dalších náboženských menšin na celém světě. Jsem velmi ráda, že tento návrh byl přijat. Schválené usnesení je historickým textem tohoto parlamentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Záborské. Tím jsme ukončeni vysvětlení hlasování k systematickému masové vraždám náboženských menším islámským státem a já přeruší zasedání do 15. hodiny a všem, kteří jsou ještě v sále, přeji dobrou chuť.